E, a já se velice těším na e, usnesení, které Evropský parlament v této souvislosti přijme. Věčné slovo a tímto prosím rozprava skončila. Hlasování k této zprávě bude v pátek ve 12 hodin. Dámy a pánové, nyní přistoupíme k projednávání dalšího bodu, e, který se týká situace v Sýrii prosím aby v úvodu vystoupila opět místopředsedkyně komise a vysoká představitelka unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku paní ashtonová. prosím. pane předsedo děkuji. Vážení poslance, eh, jsme všichni znechuceni obrovským eh, eh, stupněm násilí v Syrii. Eh, režimní síly bombardují eh, města bez ohledu na civilisty, eh, násilí se nevyhnulo dětem. Chceme, aby násilí a vraždění skončilo a všichni jsme velice znepokojeni potenciálem další militarizace a eskalace konfliktu násilí, které, které, eh, které vedlo posléze eh, k eh, tichu zbraní 12. dubna, bylo nepřijatelné a máme zprávy o bombardování Homsu a Hama a Dera, jsou velice znepokojivé. Násilí sice utichlo, ale to nestačí. Znovu nalhavě vyzývám, aby se upustil od veškerého násilí a aby byl okamžitě implementován plán Kofiho Anana Eh, situace tamní je velice fragilní a nestabilní. Násilí v Homsu, Hana a Alepo jsou tragické. Eh, Rada bezpečnosti OSN jednomyslně, a to potrhuji, eh, schválila v sobotu rezoluci o Eh, okamžitém eh, rozmístění eh, týmu 30 vojenských pozorovatelů, kteří začnou hlásit, jak je implementováno plný, plný klid zbraní do Sýrie odjeli, odjeli v neděli a nyní začínají svou práci v terénu. To je velice důležitý vývoj pro implementaci šestibodového plánu Kofio Anano. Já si vážím Eh, práce a zapojení eh, Rady bezpečnosti OSN eh, a, a, a také všech našich členských států. Já sama úzce spolupracuji zvláště s Ruskem a Čínou. Naposledy Naposledy během G8 jsme se sešli ve Washingtonu minulý týden a snažím se o jejich podporu a aby změnili svůj názor. Rezoluce Rady bezpečnosti OSN prezentuje jednotnou výzvu eh, k syrskému režimu, aby okamžitě úplně a bezprostředně eh, provedlo šestibodový plán eh, vyslance Eh, Kofio Anana eh, nejde o možnost eh, volby. Šestibodový plán musí být implementován plně. Je třeba stáhnout vojska a odstranit těžké zbraně z obydlených center. Je třeba respektovat právo na poklidné demonstrace a svobodu schromažďování a poskytnout humanitární pomoc do všech oblastí bojů. Pouze pomocí trvalého upuštění od násilí eh, se Kofimu Ananovi může podařit eh, prosadit eh, dem- přechod k demokracii v Sýrii. My situaci v terénu sledujeme a všechny strany jsme vyzvali, aby respektovali plán Kofio Anana, který by měl přinutit tamní vládu splnit své sliby na rozdíl od toho, co mnohdy v minulosti dělala potřebujeme jednomyslnou akci ze strany mezinárodního společenství a potom Evropská unie volá eh, od počátku této krize, zvláště teď je velice důležité, eh, aby eh, členové Rady bezpečnosti OSN i nadále podporovali Kofiho Anana v jeho úsilí. Čína a Rusko i nadále musí hrát klíčovou úlohu ve snaze nalézt řešení konfliktu a využít veškerého svého vlivu. Já jsem mnohokrát eh, osobně vyjádřila svou podporu eh, Kofimu Ananovi a řekla jsem jemu i eh, generálnímu tajemníkovi Ban Kimunovi, s ním jsem se setkala včera, že Evropská unie a členské státy jsou připraveny poskytnout jakoukoliv podporu pro misi pozorovatelů a ve e, naší spolupráci s Legou arabských států už jsme pomohli e, vybudovat e, situační prostor LAS, abychom zlepšili komunikaci a poskytujeme školení pro zlepšení analýzy a rychlejší odezvy na krizové situace. Nyní, nyní, nyní koordinujeme úsilí eh, s Kristinou Georgievou eh, a také, eh, také spolupracujeme se, soudněmi, se sousedními zeměmi Sýrie i jejich vyslanci v Bruselu. A úzce spolupracujeme s členskými státy, aby evropská reakce byla efektivní a koordinovaná. Jak, jak víte, v Sýrii jsme pozastavili veškerou spolupráci, bilaterální spolupráci, eh, účast Sýrie v regionálních programech a tak dále. EIB také pozastavila veškeré své úvěrové operace a technickou pomoc Sýrii. Eh, ovšem nadále poskytujeme pomoc eh, pro syrský lid, studenty, obhájce lidských práv a opozici. Podporujeme také úsilí na poskytnutí přístřeší, léku, potravin, všeho, co je vše, všeho, co je zapotřebí. Eh, Evropská unie už podpořila 29 miliony eur eh, humanitární pomoc pro Sýrii. Eh, podpora i sousedním zemím je nezbytná. Já jsem, já jsem v Turecku hovořil o této situaci s premiérem Davutoglu Humanitární a bezpečnostní situace na turecké eh, hranici je kritická a turecká odezva byla skvělá. Poskytli rychlou a profesionální podporu 25 eh, tisícům uprchlíků eh, z tohoto území. Já jsem také poskytla panu Davodoklu naši pomoc. Já jsem s ním stále v úzkém kontaktu. Také úzce spolupracujeme s Jordánskem a Libanonem a zmobilizujeme veškeré naše nástroje na to, abychom reagovali na jejich požadavky i nadále také eh, sem eh, začnu, začnu debatovat o naší podpoře s Náserem Jirou. Je důležité jednat rychle a eh, ve spojení se všemi místními, místními úřady mnozí lidé, kteří byli vnitřně vyhnáni, eh, nežijí ani v táborech, ale u svých rodin eh, a proto nám jde i o širší, eh, širší podporu. Ve spolupráci s komisařem Fílem jsem navrhla zvláštní opatření vyčlenit 23 milion euro pro podporu syrské občanské společnosti a i uprchlíků mimo tuto naši pomoc chci zdůraznit, že Evropská unie i nadále eh, bude uvalovat sankce a restriktivní opatření, pokud represe bude pokračovat. Eh, poslední sankce EU byly schváleny eh, na radě 23. března a dnes můj tým v Paříži hraje vedoucí úlohu v setkání pracovní skupiny o sankcích, která vznikla na schůzi v Istanbulu. Je také důležité, že naše delegace je, zůstává otevřená eh, v Damašku, protože potřebujeme oči a uši eh, v terénu, potřebujeme být blízko syrské, eh, syrskému obyvatelstvu. Syřané po nás nechtějí, abychom odešli. Také máme některé diplomaty z členských států, kteří se rozhodli, že pozastaví svou aktivitu Eh, jde o Španělsko, Itálii, Belgii a Nizozemsko. A konečně spolupráce se syrskými opozičními eh, skupinami. To je velice, velice důležitá úloha, tam může sehrát roli i Evropský parlament. Naším hlavním cílem bude podpořit veškeré skupiny, eh, které by měly prozatím opustit své názorové rozdíly a společně pracovat ke koordinačnímu úsilí Eh, tak, aby se podařil eh, mírový přechod eh, z této situace. Zpráva pro vnější věci i nadále bude organizovat schůzky s opozičními skupinami. Pane předsedo, budoucnost Sýrie patří Syřanům. Jejich životy, jejich práva a jejich naděje, to vše je třeba respektovat. My jsme udělali vše, co e, jsme mohli, ale teď je řada na e, prezidentu e, Asadovi. Děkuji vám za váš úvod a nyní má slovo pan Salafranka. Paní vysoká představitelko, pane předsedo, dámy a pánové, zde se hraje taková trojí hra na šachovnici. Za prvé je to vliv Saudské Arábie a Iránu a potom jakou roli bude hrát Egypt v celém tom kontextu arabského jara. A vzhledem k tomu, že teď ještě se čeká i na volby ve Spojených státech a proto se do toho teď snaží vložit Čína a Rusko a zajmout svoje místo. Zde Spojené národy přijali svoji rezoluci, ano, to je důležité. Důležité je, že hlasování o této rezoluci bylo i v souladu s postoji těch zmíněných států vůči Syrii, tak jak je zaujímali. Diplomatická cesta je cesta pomalá, vede pomalu k výsledkům a zde jsme čekali eh, dlouhou dobu. A je jisté, že tady musíme podpořit eh, paní Eštonovou a Eh, plán Kofi Anana. Je jasné, že tady ale vysíláme dvojí signál mezinárodnímu společenství. Jednak pan eh, Asad, pokud eh, zůstane tedy u moci, tak musí vědět, že kvůli vetu Ruska a Číny může beztrestně masakrovat populaci a na druhé straně vysíláme i signál disidentům, že nejsou zde nějaká rychlá řešení. A proto je třeba pane předsedo, abychom vzali do úvahy všechny tyto faktory. A i je důležitá role Evropské unie, pokud jde o humanitární pomoc, pokud jde o e, uvolnění těch fondů jak, a e, pokud jde o naší misi. Ale jak jsem řekl, určitě e, na základě plánu Kofiho Anana, tak bohužel to Eh, řešení eh, musí vést tomu, že prezident Assad odejde z funkce. On na dvě minuty eh, paní de Kaiser. Děkuji, pane předsedo. S paní Gomez jsme byli na syrsko-libanonské hranici na začátku dubna. A abychom se tam sešli především z částí syrské opozice, která se dostala až do Bejrutu. A také, abychom lépe pochopili rizika mm, možného dopadu na Libanon vzhledem k napětí mezi sunity a šity i kvůli syrskému konfliktu. A co z toho všeho vyplývá? Já nevím. Asi jedna věc je jasná. Vše, co jsme slyšeli, od Syřanů. A e, tedy e, ty obavy, že e, tedy vlastně ta válka se tam blíží a že ta válka mezi sunity a šity, že bude mít větší dopady, protože do toho mohou interferovat třeba Saudská Arábie, Katar a tak dále. A to může mít velké dopady. Zdá se, že tedy Ananův plán asi Eh, je možným řešením eh, i eh, kromě tedy té občanské války, ale není příliš uspokojivý. Aspoň to je jejich pocit tam, že to není, není dostačující. Ananův plán, ano, ale měl by být více operativní, vylepšený. Musel by i počítat s, s tím, že odejde prezident Assad definitivně a to velice rychle. A tady nás čeká velké úsilí. Hodně jsme o tom diskutovali s opozicí my jsme se syrskou oper, eh, opozicí diskutovali o tom, že ten plán by měl být více operativní, ale je zde tedy obrovský, eh, obrovské nebezpečí tedy těch dopadů a interferencí ze strany Saudské Arábie, Kataru. A uprchlíci, uprchlíci to je priorita. To je priorita nejenom z pohledu humanitárního, ale i politického. Je to politická priorita, protože to je syrská opozice, která se často směšuje s hnutím Hezbollah ne, my musíme mít jasnou politickou prioritu. A teď končím. Chci vám říci, paní, paní Eštonová, chci vám říci, vy velice správně jste eh, nechali otevřenou ambasádu Evropské unie. Udělejte to jako v Bengázi. A Přetáhla jste velmi mnoho. Odemývám vám slovo a předávám slovo na tři minuty panu Verhofstadtovi. Madam, nezlobte se, musíme dodržovat pořádek. Pane Verhofstadt, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Ehm, paní Eštnová, vy jste eh, zde pronesla velice diplomatický projev, abych tak řekl. Mm, není mým zvykem souhlasit s panem Sarkozym, ale tentokrát musím e, říct, že si myslím, že má mm, právo. A to ještě nemáme žádný. E, máme v plán. A e, o tom jste nehovořila. Došlo k jeho stonásobnému prorušení více než za poslední, za poslední dva dny více než 50 lidí přišlo o život včera, nevím, kolik přišlo o život dneska. Takže jak můžete hovořit o nějakém ananovou plánu? Ještě ten eh, se vůbec v praxi neuplatňuje Mašarem al-Assadem. Ten ho neuplatňuje. Co potřebujeme? Potřebujeme opět několik set mrtvých, než všichni uznají, že ve skutečnosti to nefunguje, protože Bašar al-Assad prostě eh, není ochoten eh, ten plán naplňovat praxi. Myslím si, že tohle všechno eh, nás eh, vede k tomu, že eh, mrtvých bude v Syrii stále více. A poslední myšlenka je, dejme tam pozorovatele. Mezinárodní společenství a Evropská unie říká ano, dáme tam pozorovatele a bude podporovat. Co to znamená? Dáte tam 250 pozorovatelů a na to potřebujete několik tisíc vojáků, abyste je ochránili. Protože jinak to nepůjde. Pan Vimo eh, je specialista, ten nám možná může říct, jaká by to byla operace, kdyby schopna dali 250 pozorovatelů do terénu. Kolik eh, vojáků na to potřebujete a proč to máme dělat? Abychom chránili naše eh, pozorovatele, ne abychom chránili syrijský, syrijský lid, který trpí útokem Bashar al assada Já si myslím, že toto není cesta vpřed. My potřebujeme, paní Eštenová, co, co tam máme pozorovat? My totiž už víme, co se tam děje. Ten plán nefunguje, Bašar se pokračuje v zabíjení lidí, víme, že ignoruje své uh, sliby, že prostě pokračuje uh, s uh, zločiny proti uh, lidskosti. Víme to, potřebujeme to vědět ještě znovu. Čili teď není třeba pozorovat a, a chránit pozorovatele, potřebujeme jednat. A víme, eh, co to znamená. Tři věci. Eh, bezpečnostní zóny, humanitární koridory a podporu eh, syrské opozici. Pokud to uděláme s Radou bezpečnosti, udělejme to s ní. Pokud to není možné s Radou bezpečnosti, protože to blokuje Rusko a Čína, tak to udělejme bez Rady bezpečnosti. Nicméně mezinárodní společenství má své závazky. A poslední věc je otázka. Mohla byste nám eh, dát nějaké informace k tomu poslednímu incidentu s německou lodí, která se pokouší eh, dodat zbraně do Sýrie? A která přímo eh, poručuje, porušuje zbraňové embargo. Pane předsedo, já jsem eh, říkal i paní Dekézer, tohle je opravdu velice důležité, eh, než abychom, eh, to je opravdu velmi důležitý problém, když hovoříme takhle o Syrii. Jestli dovolíte, pane Frhoštate, já si myslím, že zákony a naše nařízení jsou proto, aby se dodržovala. Je na vás, abyste zvážil, co nám tady chcete říci a jak si uspořádáte svoji řeč. Měl jste na to tři minuty. Dámy a pánové, dále bych předal slovo na dvě minuty eh, paní Brandner. Vážená paní vysoká představitelko, eh, místo předsedkyně komise, situace v Syrii je stále děsná, eh, nepřijatelná. Nejdůležitější samozřejmě je samozřejmě Eh, podpořit, jak říkala paní Dekézer, operacionalizaci, protože eh, ty výsledky zatím eh, se nedostavily. Potřebujeme podpořit opozici logisticky, politicky a nemůžeme to nechat na ostatních na nějakou selektivní podporu, protože tady by bylo riziko, že by nedošlo k vytvoření nějaké společné koalice a tohle by mohla být role pro nás. Po humanitární stránce je třeba zaručit práva úprchlíku. Eh, střílení uprchlíků z kterékoliv strany eh, je nepřijatelné. Eh, musíme je podporovat v zemích, kam přicházejí. A musíme to dělat mnohem více. A potom ještě jedno je velice důležité téma. Musíme se snažit vnitřně ukončit krve prolití v Sýrii. Musíme podpořit skutečně eh, zbraňové embargo. A jsou dva incidenty, o kterých chci hovořit. 10. Eh, eh, bylo umožněno ruské lodi, která 59, vedla, vezla 59 tuň zbraní do Sýrie, aby natankovala palivo na Kypru. Kypr si nemůže koupit finanční podporu Ruska na úkor syrské opozice. A potom je tady německá loď, která pod Eh, vlajkou Antikvy a Barbadosu, Barbudy, pardon, eh, eh, se vydala směrem k Syrii. Teď už změnila kurz, ale teď není známo, kde se nachází. Tohle je nepřijatelné. OSN a jeho členské státy musí zaručit provozování toho zbraňového embarka. Já už jsem k tomu poslala prioritní eh, písemnou otázku k vyšetření tohoto incidentu. Zatím jsem eh, neslyšela žádnou odpověď a jako naléhavou věc vás tedy žádáme v otevřeném dopise, abyste eh, vyšetřili tento incident a abyste konečně vytvořili skutečný mechanismus monitoringu a dohledu nad naším systémem embark. Ten dopis vám teď předám osobně a budu se těšit na vaši odpověď. Děkuji vám za slovo. Jenom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 take the headphones to understand the blue card. All I know is that last summer... Já vím jen to, že minulé v létě Kypr vlastně zažil velik, obrov, eh, způsobil velikou katastrofu tím, že eh, zabavil zásilku zbraní. Já tomu říkám katastrofa. Vy jste o něčem takovém hovořila, ale verze kyperské vlády je jiná. Já neváhám odsoudit svou vlastní vládu, pakliže paní vysoká představitelka řekne, promiňte, vy se neptáte na nic, nejde tady o modrou kartu. Děkuji. Yes, please. You have the floor. Prosím, máte slovo. Děkuji. Co se týče zbrojního embarga, které bylo schváleno, také stojí, že je naprosto zakázán také převoz zbraní. Vy můžete samozřejmě debatovat o tom, co je převoz, ale pakliže jde o doplnění eh, paliva a převoz eh, na letiště, já jenom žádám, aby se to vyřešilo abychom se dozvěděli, jaká, byla podrobnost, jaká byly podrobnosti, jaká byla fakta. Zjistíme to a zjistíme, jaká byla realita, jak vypadají skutečnosti a pouze když umožníte takovéto vyšetřování, tak bude tento region eh, důvěryhodný. Děkuji a druhá modrá karta od pana Georgiu. Prosím stručně. Já jsem chtěl eh, požádat jenom eh, kolegu. Nás by zajímala reakce, jestli řecká vláda už zahájila řízení proti těm, kteří mají nějaké styky e, s tou částí syrské populace, o níž paní představitelka hovořila. A druhá otázka uznává, že vzhledem k tomu, že Kypr je součástí aranžmá Asenar, jaké další informace podle ní jsou nezbytné, abychom tedy neskončili ve stejné situaci, v jaké jsme nyní. V jaké jsme nyní. Děkuji. Yes, thank you. Uh, we have heard that there is now steps, Děkuji. Ano, já chci hovořit o tom, že tady došlo k určitým uh, krokům, ale uh, nebylo zastavené všechny nepřátelské akce. 52 tun zbraní má v rukou, mají v rukou Asadovi eh, síly, které vědí, jak to budou používat a my eh, nemáme žádná potvrzení o tom, jak to bude dál. Já myslím, že Evropská unie ano, musí vést taková jednání, ale je třeba zjistit, Eh, jak je to dál. Já chci, aby probíhala jednání, chci, aby probíhalo vyšetřování a abychom měli informace, ne prostě jen to přejít mlčením. Odpovědi a nyní předávám slovo na jednu minutu panu Karimovi. Děkuji, pane předsedající vážená paní zastupitelko, já si velice vážím vašeho dnešního stanoviska a také dynamiky si velice vážím, jak k, k, ní k tomu přistupujete. Jistě eh, žijeme v době přechodu O tom hovořili mnozí představitelé evropských států v uplynulých týdnech a dnech, ale je pravda, že se nám nepodaří eh, dosáhnout demokratického přechodu bez jedné podstatné složky a to znamená eh, jednotné eh, syrské opozice a my v současnosti nemáme žádné informace o tom, co mezinárodní společenství nebo my Evropská unie dělá děláme, eh, abychom eh, pomohli opozici dosáhnout těch zásadních změn. Dále bych chtěl eh, se zmínit o tématu, o kterém jsme hovořili, a to jsou aktivisté a režim, který se na ně snaží útočit velice specifickými pokrokovými prostředky a snaží se identifikovat osoby a vysílat zprávu na web myšlenek o těch ukrutných činech, které tam páchají. Jednu minutu panu Belderovi. Děkuji vám, pane předsedo. Demilitarizace syrského konfliktu je nutná proto, abychom vytvořili půdu pro politické řešení. Ovšem důležitá věc je v tom, že do sousedních zemí, ze sousedních zemí tam proudí celá řada eh, zbraní. Mohla by zde Evropa být nějakým způsobem aktivní? Všude kolem je přeci celá řada modrých helem, čili eh, vojsek NATO. Eh, vážená paní vysoká představitelko, možná část těchto modrých helem by mohla přechodně být Eh, poslána na syrskou hranici, aby se tam kontrolovalo. Dále, mm, paní vysoká představitelko, po nátlaku na syrské úřady se také vyvíjí nátlak na syrskou národní radu, aby se dospělo k nějaké jednotě, protože Kofi Annan to vítá. Na dvě minuty pan Hadži Georgiou. Κύριε Πρόεδρε, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και το κοινοβούλιο μας Děkuji mnohokrát. Evropská unie, Evropský parlament eh, ty, ty bitvy, tyto bitvy nemůže lhostejně sledovat. Jsou to masakry, eh, které konají především eh, vedoucí eh, vůdčí síly těchto zemí. A měli bychom zvážit, eh, jakým způsobem bychom mohli vytvořit rovnováhu. Celé tisícovky mrtvých eh, musí pravděpodobně přijít na jednu misku vach, aby to bylo vyváženo nějakou pochybnou demokracií, která tam údajně existuje. Mnozí poslanci zde v sále věří tomu, že desetitisícovky mrtvých, možná jich je eh, pravděpodobně i víc, eh, i v Iráku, to vyrovnávají eh, to, co se odehrává nyní pod takzvanou demokracií. V Syrii nemůže dojít k nějaké rovnováze zbraní. Nic se tam nesmí exportovat, žádným koridorem musí být dodržen určitý plán, bez toho, aniž by docházelo k jeho porušení. Jediný způsob, jak jakou rovnováhu vytváří Syrie v tomto, Syrie v tomto regionu, je to, že je třeba zvážit, co dělá Čína i Sýrie. Samozřejmě v Radě bezpečnosti existují určité zájmy určitých států. A tady vidíme výsledek. Není možné, aby to bylo tak, že stále více mrtvých eh, musí být na to, aby se vyloučila možnost eh, vyvážet eh, zbraně do Sýrie. Jestliže trváme na tom, že mírový plán pro Sýrii bude realizován, tak je to jediný způsob existence, abychom to mohli zaručit, že to bude uskutečněno. For a long... For two minutes. Thank you. Um, uh, uh, uh, z návštěvy, kterou paní de Kaiser i já jsme v daném regionu vykonali, Eh, tak jsme přišli do kontaktu se srdskými uprchlíky i s dalšími. Eh, tam bych řekla, že jde vlastně o dvě, eh, dva problémy. Jednak je tam samozřejmě otázka toho, co se odhrává ve světě, zejména jde o to, jakou pozici mají Čína a Rusko a za druhé jde o to, co probíhá přímo na místě, kdy probíhá také tento konflikt s různými stranami, včetně Senitu a Šítu. To je opravdu velice složitá situace a to dokonce i mezi našimi členskými státy. Jsou tady někteří, kteří hovoří o humanitárním koridoru, ale prakticky nedělají nic pro to, aby takový koridor skutečně vznikl. To vyžaduje vojenské zabezpečení takového koridoru. A e, museli by se rozmístit, zejména v Turecku. E, a samozřejmě je tady také určitá eh, pokrytecká hra. A přitom se používá, poru, eh, připouští porušení embarga. To musí být také ze strany našich členských států vyjasněno. Eh, je velice důležité, jak probíhá celá tato situace, která je vlastně občanskou válkou, ale současně musíme také říci jednu věc, která by měla být jasná v EU. My chceme, aby Assad odešel od moci. Eh, a to je další velice důležité, aby byl také souzen u Mezinárodního tribunálu za všechny ty zločiny, eh, které eh, připustil či provedl. A tady je tedy důležité, aby vznikl plán, který by zabezpečil ehm, eh, bezpečné provedení všech eh, naplánovaných eh, přijatých akcí. Dále je zapotřebí podporu uprchlíkům, a to nejenom těm, kteří jsou v Turecku, ale také další, kteří jsou ve velice složité situaci. A konečně musíme zahájit jednání se syrskou opozicí, aby bylo jisté, že se sjednotí na demokratické platformě. Jednu minutu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 Vážená paní Eštanová, je to opravdu smutná hra, eh, to, co vidíme, co se odehrává. Všichni udělali to, co mohli, ale stačí plán B. Nestačí, protože tak dlouho, dokud světová komunita, Rusko a Čína budou ukazovat, že musí jít eh, prostě, protože eh, celá ta, celý ten spolek vrahů nedá pokoj, a dokud Asad vraždí své vlastní obyvatelstvo, tak eh, to není možné. Toho si musíme být vědomi. A kdo si myslí, že s Asadem a jeho eh, soputovníky je možné vyjednávat, tak se mílí. Ehm, měli Nebudu hovořit tak, jak eh, pan Verhofstadt. Kdo si myslí, že bude moci vyjednávat, tak ten se skutečně mýlí. Eh, turecký eh, státník má pravdu, jestliže vyžaduje určité kroky v této oblasti, stejně tak vytvoření koridoru. A pouze hrozit zbraněmi, tak je třeba i pomoci síly. Nikdo nechce válku, ale jak dlouho chceme svět eh, hýčkat eh, v takových nadějích? Potřebujeme plán B, protože šestibodový plán fungovat nebude, ale bohužel nevidím žádné východisko. Děkuji a nyní tedy přistoupíme ke Catch the Eye. Na seznamu máme šest žádostí o slovo. Nejprve dávám slovo paní Kretu. Děkuji, pane předsedo. Vážená vysoká představitelko, plán Kofiho Anana byl posledním pokusem o mírové vyřešení konfliktu v Sýrii. Jak již bylo řečeno, o život přišlo na 11 tisíc osob, další tisíce utrpěli zranění, mnozí skončili ve vězení a veškeré sankce, které byly zahájeny, se minulý účinkem a dochází k dalšímu pošlapávání práv. To tedy znamená, že Asad nerespektuje názor mezinárodního společenství, sice Eh, přislíbil, že ukončí násilí. Ani Radě bezpečnosti se nepodařilo dosáhnout nějakého řešení. Ehm, máme usnesení z 21. března, kdy podporujeme Arabskou ligu a eh, plán Kofiho Anana propuštění eh, politických vězňů musí být součástí. Děkuji vám. Dále vystoupí pan Tanok. Pane předsedo, situace v Sýrii se bohužel stále zhoršuje. Dnes bylo řečeno, že vládní síly znovu eh, bombardovaly oblasti blízkosti Homsu a tak eh, porušili eh, plán Kofi Anánu. Já volám potom, aby vysoká představitelka zdvojnásobila úsilí při vyjednávání EU musí něco naléhavě učinit. Bez prodlení je jasné, že e, Asad již nerespektuje e, svou zemi a nemá právo být prezidentem. 9 tisíc e, obyvatel bylo zabito nebo zraněno. Je třeba eh, aby eh, eh, byly ze strany mezinárodního společenství učiněny jasné sankce. Děkuji. Dále vystoupí pan Paška. Vážený pane předsedající, vážená paní komisařko, hovořím o světě, kde se rozhořely konflikty mezi vládou a politickými opozičními skupinami. Používání těžkých zbraní syrské armády proti oponentů si vyžádali tisíce obětí, zejména z řad civilního obyvatelstva po opakovaném úsilí Rady bezpečnosti OSN o zastavení eh, bojů eh, a se eh, Kofi Ananovi podařilo přimět syrskou vládu a i opozici, aby přijali šestibodový mírový plán plán, který umožní eh, usilovat o eh, nekrvavé řešení konfliktu pod záštitou OSN. Krátké příměří umožnilo eh, umístit pozorovatelské mise. Zastavení bojových operací je však, myslím si, třeba využít a zahájit věcný dialog o politických problémech této země pod záštitou Spojených národů. Dočasné přerušení bojů jinak eh, nepovede k mírovému uspořádání, jak si to všichni přejeme. Děkuji. Děkuji a dále vystoupí pan Obermajer. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, podle zpráv médií, tak eh, Syrie eh, má vlastně 1205 raket. Částečně jsou vybaveny také jedem a všechny mají dosah takový, že by mohly dosáhnout až do Evropy. Eh, vzniká jakési politické vakuum a to vede k tomu, že se objevují radikální síly. Je proto třeba jako nejvyšší prioritu mít v Evropské unii stabilitu, eh, zřídit stabilitu a mír v tomto regionu demokratický moderátní režim tak, aby také křesťané, arméni a kurdové byli eh, bráni v úvahu. Kromě toho také Turecko by mělo plnit své povinnosti. Ankara eh, má celou řadu migrantů, eh, kde přecházejí tito migranti až do Evropy. Je třeba zde spolupráce a Turecko vlastně využívá této situace pro prosazení svých geopolitických cílů v tomto regionu. Ovšem je to krize, kterou si nemůžeme vzít až do středu Evropy. Děkuji. Da. Děkuji další řečník. Děkuji další řečník pana, paní Žubr. Děkuji, pane předsedo. Je jasné, že je zapotřebí více demokracie a více spravedlnosti. Již řadu let Eh, je tady zapotřebí eh, změny, ale to, co tady vidíme, to není eh, revoluce, nebo to není revolta. To je vlastně válečný konflikt, který je financován, vyzbrojován různými extrémními stranami. Dochází k financování žoldáků a teroristů od Saudské Arábie, Turecka, ale také z dalších zemí, ze Spojených států i z Francie. To, co tady vidíme, není pouze vnitřní konflikt v Sýrii, ale je to operace, která eh, chce eh, získat nadvládu nad zdroji Středního východu. Eh, ideální by samozřejmě bylo mírové řešení eh, tohoto konfliktu pod záštitou OSN. To může proběhnout pouze za předpokladu, že další země budou také respektovat svrchovanost Sýrie. A eh, když přestanou dodávat zbraně do tohoto konfliktu, jen tak můžeme dospět k míru. Jinak je tady pokrytectví. Děkuji a posledním řečníkem pan Malte. Eh, Děkuji, pane předsedo. Eh, vláda a opozice, jak je známe, se navzájem potírají. Eh, I když panuje klid zbraní, ale dochází k porušování lidských práv. Tím ovšem realizace šestibodového plánu je tím pádem velice obtížná. Zda kontroloři eh, Spojených národů mohou vykonávat svou práci a zase jim to podaří eh, přivést vládu a opozici za jeden stůl, anebo budou eh, také stroskotají. Stejně tak jako mise pozorovatelů Arabské ligy, to ukáže v nejbližších dnech. Jestliže mise nepřinese požadovaný úspěch, tak je důležité, abychom nadále zvyšovali tlak. Ovšem intervence tak tak jak to požaduje opozice, eh, například eh, zákaz eh, letů nad tím je třeba se zamyslet. OSN každopádně musí zesílit svůj plán a svůj tlak a měli bychom ty chyby, které se staly v případě Syrie a Libie, zamezit. Děkuji. Děkuji a <clears throat> na závěrečné slovo dám slovo paní baronce Štonová. Děkuji, pane předsedo. Ze všech příspěvků eh, vyznělo ta frustrace eh, v našem parlamentu a objevuje se v každé konverzaci, kterou vedu s kýmkoliv, kdo eh, se zájmem sleduje tu hrůzu, Eh, a to dění v Syrii. Chtěla bych se zaměřit na tři eh, témata ve svém závěrečném příspěvku. Je to eh, jistě emocionálně velice atraktivní hovořit o bezpečných koridorech, ale je třeba pochopit, že hranice Sýrie jsou asi 18 kilometrů a tak není možné zajistit takovýto koridor všude a je třeba si uvědomit, že humanitární organizace eh, reaguje velice eh, nervózně eh, ohledně myšlenky na vojenskou podporu jejich činnosti. Musíme respektovat jejich zkušenosti a dále je to obrovský úkol a abychom takto postupovali bez Rady bezpečnosti OSN, to by byla obrovská výzva a to je ten mírný výraz, který použiji, takže je nesmírně důležité, abychom diskutovali o tom, co to vlastně znamená. Já eh, si nemyslím, že bychom to měli odmítat, ale měli bychom správně pochopit, co to všechno znamená. Dále eh, Spojené národy eh, na to nemají odpověď. My jsme vyhlásili embargo, i Spojené státy vyhlásili embargo. A Kypr a Německo se tím v současnosti zabývají. A za třetí děláme, co je v našich silách a velice těsně spolupracujeme s dalšími stranami, abychom pomohli opozičním silám se sjednotit. pod určitou zastřešující organizaci nebo je sjednotit u vyjednávacího stolu. A vím, že v Istanbulu to bylo důležitá téma. Dále tedy budeme spolupracovat s nimi a s kolegy na celém světě, abychom eh, poskytli podporu. Čestibodový eh, plán Kofi Annan je to, nač bychom se nyní měli zaměřit. A také eh, rezoluce Rady bezpečnosti OSN. Je jasné, že tu jsou značné problémy v Syrii v souvislosti s příměřím a s tímto plánem pozorovatelé již zahájili práci a my je musíme podpořit. Musíme učinit vše, co je v našich silách, aby se uskutečnil tento šestibodový plán. Děkuji vám, dámy a pánové. Končím rozpravu. Na toto téma se bude hlasovat v pátek ve 12 hodin. Dále budeme hovořit o situaci v Barmě.